seduta è e aperta. Il primo punto all'ordine del giorno reca l'interrogazione orale alla Commissione. Vážení kolegové, zahajujeme dnešní zasedání. Budeme se věnovat problematice jediného příručního zavazadla, tak jak jej vyžadují některé aerolinie. Otázka k ústnímu zodpovězení. Nejprve pan Simpson pět minut. Dobrý den, má smysl začít, když tady ještě není komise? I mean, the, giveaway chairman is in the oral question to the commission. Smysl to má jedině, pokud můžeme povoli, u, položit ústní otázku komisi, jinak by to smysl nemělo. Komise právě přichází. Za výbor pro dopravu a cestovní ruch Předkládám tuto otázku k ústnímu zodpovězení, která se zaměřuje na pravidlo jediného příručního zavazadla, které vyžadují některé aerolinky. Podle našeho výboru by měly být přijaty kroky, aby se vyřešil nekonzistentní a netransparentní přístup, s nimiž se setkávají cestující v letecké dopravě bylo zatím standardní praxí po řadu let, že cestující si mohli na palubu letadla vzít například zboží zakoupené v duty free obchodech a teprve zavedení poplatků za takové nákupy na letištích, respektive požadavek na příplatek za další zavazadlo, jako například laptop, v některých eh, letištích dokonce bylo nutné zaplatit za na letišti zakoupenou lahev whisky, na jiných letištích se neplatilo. Je to obrovská nekonsistentnost, cestující nikdy nevěděl, zda platit bude nebo ne a celý systém je netransparentní. Nekonzistentnost a netransparentnost to je to, co nás trápí. Dokonce některé aerolinky u, v honbě za penězi ignorují pokyny ICAO a má to samozřejmě negativní dopady, jak na cestující, tak na malou obchod na letiští. Samozřejmě pravidla pro příruční zavazadla musí odrážet ehm, kapacitní možnosti letadla a také možnosti letišť Mojí obavou však je, že některé aerolinky se snaží účtovat naprosto všechno. A právě problematika příplatků a poplatků navíc si podle mého názoru žádá zprůhlednění a zároveň především zjistit, jaké jsou doplňující podavky, které zatěžují evropský letecký průmysl a které vedou k obrovskému zmatku mezi cestujícími, kteří si oprávněně připadají okradeni. Děkuji. Děkuji. Komisař de Gucht. Paní předsedající, vážení poslanci, dobrý den jak eh, ve své otázce zdůrazňuje předseda výboru pro dopravu, komise si uvědomuje, že se výrazně liší pravidla vztahující se na příruční zavazadla. Liší se také důslednost, s nimiž se tato pravidla z níž se tato pravidla v praxi uplatňují. Odráží se v tom rozmanitost služeb, které se cestujícím nabízejí ve vysoce konkurenčním trhu. Svoboda dopravců stanovit výši poplatku představuje jeden z pilířů jednotného trhu v letectví. Vede to k pohybům ceny ve prospěch spotřebitelů a podniků. Komise je přesvědčena, že dopravci si mohou stanovovat vlastní podmínky, nicméně musí tak činit transparentně a v souladu s platnými právními předpisy, eh, především k nařízení 1008 eh, lomeno 2008 EC 889 lomeno 2002 o odpovědnosti eh, dopravců v případě nehod pokud trh funguje a je informace k dispozici transparentním způsobem, může se na základě informací cestující rozhodnout pro jednu nebo druhou aerolinii. Cestující mají také právo zjistit, jaká pravidla se vztahují na příruční zavazadla a to je také v souladu se stávajícími právními předpisy. Komise je přesvědčena, že nekonzistentnost a uplatňování pravidel je něco, co můžeme účinně řešit. Další cestou je lepší vymáhání existujících platných předpisů. Orgány vymáhající právo by měly také zaměřovat svou pozornost na právní předpisy, eh, které budou aktuální v první polovině roku 2013. Komise si uvědomuje, že politika jediného příručního zavazadla se vztahuje k zájmům cestujících, ale také letišť. Důležité je, že po... pravidla by měla být jasná pro cestující, pro společnosti a samozřejmě musí být důležité, aby nenarušovaly bezpečnost. Děkuji. Nyní za EPP má slovo pan Bach, jedna a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Obrací se na nás stále více občanů se stížnostmi, stěžují si na různá omezení, pokud jde o příruční zavazadla, která si chtějí vzít sebou do letadla. A protože tady nebyly jasné definice, tak to vezlo, vedlo k úplné své voli jednotlivých eh, leteckých společností a jsou tady opravdu neobvyklé praktiky, kterými eh, je z pasažerů lákáno stále více peněz. Cestující eh, si také nesmí nic vzít sebou a potom si musí kupovat drahé nápoje občerstvení na letištích a nebo si nesmí vzít sebou laptop. Proto je potřeba tady mít jasná pravidla pro příruční zavazadla. Já jsem na to v mé vlastní zprávě také upozornil. Požadavek na komisi jsem zopakoval. Je potřeba mít opatření pro jednotná opatření pro přepravu příručních zavazadel tak, aby cestující v letadle byli chráněni před těmito omezujícími praktikami. V tomto kontextu bych chtěl eh, upozornit eh, také na Eh, to, že profesní hudebníci by měli mít nějaká pravidla, pokud jde o možnost jít si eh, svůj nástroj sebou na palubu. Máme tady eh, také text z roku 2004 a je potřeba to upravit tak, abychom tyto problémy jednou pro vždy vyřešili, aby opět nemusel rozhodovat Evropský soudní dvůr. Je potřeba, aby komise raději jednala proaktivně a aby předložila příslušnou legislativu. Děkuji. A za sociální demokraty El Kadraj dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Má frakce se věnuje této otázce. Měli jsme zprávu z roku 2012, tedy jde o zprávu z roku 2012 a jde o to, že potřebujeme přesná pravidla. Existuje velká přísnost, pokud jde o příruční zavazadla, která mohou vzít, eh, být vzata na palubu. Chápu to, co tady bylo řečeno. Samozřejmě jsou různá pravidla. Někteří nabízí cestujícím opravdu mnohé výhody, jiní vybírají velké poplatky. A já si myslím, že tady je potřeba být transparentní, tak aby cestující věděli, na čem vlastně jsou. Někde je řečeno, že je potřeba zavazadla odevzdat předtím, než cestující jde na palubu. A, já si mysl, a jinde je to jinak, takže já si myslím, že komise to musí skoordinovat, musíme stanovit principy, zásady, dostatečné kontroly toho, jak velké příruční zavazadlo je, to by se mělo dít již při začekování a Věci, které jsou nakoupeny na letišti, by měly být eh, přípustné. Možná, že tam může být nějaké omezení, ale přesto to musíme vyjasnit. Musíme upozornit na to, že existují některé předměty, které jsou potřebné, jako například eh, různé bundy nebo kabáty, svrchníky. Potřebujeme jasná pravidla, pokud jde o velikost a rozsah příručního zavazadla. Donívám se, že cestující potřebují jednoznačnost, aby věděli, jaké zavazadlo jim bude odebráno a jaké ne. Musí to být vše na rozumné bázi a To samozřejmě někdo třeba si vezme sebou jenom malou tašku, ale potom si nakoupí eh, něco na letišti a měl by být možnost vzít to sebou do letadla. Samozřejmě, eh, že obchody na letištích chtějí produkty prodávat, ale potom musí mít cestující také možnost vzít si takový produkt sebou na palubu. Děkuji. A nyní pan Ajovar dvě minuty. Ehm, <clears throat> Arta passionério Některé věci jsou zásadní, některé ne. Zavazadlem přece nemůže být nákup na letišti. Liší se to letiště od letiště. To, co je povoleno na letu ven ze země, je často výslovně zakázáno na zpáteční cestě. Není to jasné v Evropské unii a působí to zmatky. Velice často to je pro cestujícího velice nákladné. Cestování je pak obtížné a když se to příliš vynucuje, tak poklesají také nákupy. Lidé často musí odbavit zavazadlo, protože omezení jsou nadměrná. Dokonce jsme slyšeli, nevím, jestli je to pravda, že pracující dostávají bonusy, když uvalují pokuty na cestující. To je v rozporu s právy cestujících a podle mě je to také porušování práva hospodářské soutěže a přitom je jasné, že ukládací prostory na letišti jsou omezené a spotřebitelé musí uplatňovat celský rozum a správně posoudit, co je odpovídající velikost přírodního zavazadla, ale stejně tak toto odvětví musí stanovit stejné standardy pro tato omezení, aby bylo jasnější, co si lidé mohou vzít a co mohou koupit potřebujeme harmonizovat komerční praxi, pokud jde o příruční zavazadla, abychom ochránili cestující, abychom jim umožnili přiměřené množství příručních zavazadel, včetně nákupů v letišních obchodech. Je zásadní, aby byla tato opatření zavedena, aby to nebylo jenom na papíře, aby to bylo i na stojánkách uplatňováno, aby všichni znali svá práva a nebyli na milost rozhodnutí na stojánce při nástupu do letadla. Grazie. Děkuji za zelené paní Lichtenbergerová za minutu tři, na minutu 30. Děkuji, pane komisaři. Velice odlišné postupy leteckých společností, pokud jde o příruční zavazadla, znamená narušení hospodářské soutěže. Pokud společnosti, společnostem necháme naprosto volné pole působnosti, to platí především pro loukostové společnosti. Pro cestující je to velice nepříjemný prvek celé cesty. Uh, Eh, boarding eh, se stává jakousi překážkovou dráhou, kde se kontrolují tekutiny a různé věci až po příruční zavazadla. Letecké společnosti přece nemohou dělat, co si přejí. Existují práva cestujících, ovšem musí být také prosazována. Není možné neustále cestující eh, nechat podávat stížnosti a žaloby až po Evropský soudní dvůr. Obtížným problémem jsou například hudební nástroje, ale také ehm, počítače, příruční počítače a také kabelky působí stále větší problémy při kontrolách. Reakce komise je zatím více než neuspokojivá. Cestující už velmi často nemohou zvolit, eh, jakou leteckou společnost si chtějí vybrat, protože eh, jsou tady třeba regionální trasy a pouze, kde vlastně je jenom jedna společnost a pouze na těch hm, dalších cestách je nějaký výběr, výběr mezi více společnostmi. To nemůžeme připustit. V letecké dopravě svobodný trh, kde by byla volná možnost výběru pro cestujícího, hm,

Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, jde o obchodní vztah mezi cestujícím a leteckou společností, ale není to vztah mezi rovnými, kde si může cestující zvolit mezi eh, jakoukoliv eh, leteckou společností. Řada cestujících vůbec možnost volby nemá a řada aerolinek využívá pravidlo jediného zavazadla nikoli v zájmu bezpečnosti nebo pohodlí cestujících, nýbrž pouze jako cestu eh, k navýšení příjmů eh, tím, že nutí eh, připlácet za eh, odbavená zavazadla. A také víme, že právě toto je jedna z praktik divokého západu, kterou, které letecké společnosti využívají, aby zvýšily své zisky. Ehm, neprůhlednění informací, zavádějící informace na webových stránkách a jinde. Renner je takovým eh, hrubým příkladem maximalizace zisku za každou cenu. To se odráží také na kládání se zaměstnanci, kdy eh, letecká společnost jedná diktátorsky s odbory. Eh, tak si klademe otázku, zda irská vláda splní své sliby, které zdůrazňovala během kampaně za Lisabonskou smlouvu, anebo se na to všechno zapomene, jak tomu tak bývá během nejrůznějších referent. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Dantan minutu 30. Paní předsedkyně. Vážení kolegové, Eh, eh, tato politika není jednou z mnoha eh, politika tady těchto leteckých společností, protože pasažéři si potom musí kupovat věci na palubě letadla a pravidla v této oblasti nejsou dosud jasná. Restrikce v oblasti příručních zavazadel, když je přílišná, omezuje práva spotřebitelů, protože si nemohou vybírat eh, své varianty, nemohou si nakupovat věci na letišti. A vlastně eh, je tady také rozdíl mezi regionálními a velkými letišti. Regionální letiště jsou v nevýhodě. Eh, a proto si potom vybírají spíše nízkonákladové společnosti a tyto vyvíjí tlak na spotřebitele. A pokud na regionálních letištích budou fungovat pouze nízkonákladové společnosti, tak tady vidím velké nebezpečí. Budou potom diktovat letištím, aby přijímali eh, jejich diktát eh, i na úkor cestujících. Já si uvědomuji, že některá regionální eh, letiště jsou v obtížné situaci, ale měli bychom dbát na to, aby nedocházelo k zneužívání dominantní pozice. Je tady také problém konkurence mezi leteckými společnostmi. Je zde nebezpečí, eh, že eh, se zkreslí situace. Musíme tady mít jednotná pravidla, rovnou soutěž. No Musíme dát definici příručních zavazadel, protože to potom bude řešení této situace. Děkuji. Honorevole Ayala Sender, un minuto. Ayala Sender, na minutu. Děkuji, paní předsedající. Já vidím ten rozpor mezi nepochopením obchodní svobody a současně nerovností práv všech cestujících. Vede to k nedostatku transparentnosti, problému s cenám, s velkým komplikacím. Ty komplikace jsou obrovské, pokud chcete prosadit nějakou reklamaci a vede to ke zneužívání postavení aeroliní a k autoritativnímu chování těchto firm, které pod tlakem vedení firm šikanují lidi, rodiny s dětmi, starší občany, ženy, které mají jenom obyčejnou kabelku a potřebují si někam odložit letenku a ostatní doklady, takže mají další taštičku. A vede to k tomu, že nakonec jsou omezovaná i letiště a letiště musí omezit své komerční činnosti. Pane komisaři, současný stav je neuspokojivý, je plný rozporů a musíme najít jednoznačná homogenní pravidla, která budou závazná pro všechny. Platí to i pro Espanolu, která chrání cestující, určité věci jim umožňuje, ale na druhou stranu jsou tady určité aerolinky, které působí na monopolních trzích, na malých letištích, a situaci výrazně zhoršují a zneužívají své monopolní postavení, takže opravdu potřebujeme pravidla, která posílí rovnost cestujících a zjednoznační pravidla, která omezují cestování. Děkuji. Děkuji, pan Kramer, na minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, zákazník má eh, vždy eh, pravdu a nemá být eh, dojnou krávou leteckých společností. Letecké na leteckém trhu nemáme eh, žádné tržní hospodářství, je tam sociální plánované hospodářství, protože eh, letecké společnosti každý rok dostávají 30 milionů euro od daňového poplatníka, protože neplatí eh, například žádné daně na kerosen a další věci a potom nabízí levné ceny a cestující to vlastně všechno vůbec ani neví. Potřebujeme rámcové podmínky, rámcové podmínky musí platit obecně pro všechny letecké společnosti, není možné takto vytahovat lidem peníze z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 Eh, když už se platí i za použití toalety, tak eh, to je přece naprosto zřejmé, že jsou to opravdu nechutné triky. A pokud komise něco takového hájí, tak se nesmíme divit, že občané v Evropě mají tak špatné mínění o Evropské unii. Tady jde opravdu o mnoho. Jde o to, abychom prosadili spravedlivá pravidla, která budou platit pro všechny. Není možné, eh, aby pasažéři byli takto vydíráni leteckými společnostmi. Dám minutu 30. Děkuji, pan Fidanco, minuta a půl. Děkuji. Děkuji vám. Pravidla pro příruční zavazadla, tak jak jsou dosud uplatňována, ehm, mají skutečně své mouchy. A někteří ehm, dopravci jsou přes příliš přísní a nedůslední. Také omezují možnost nákupu na letišti ve celních obchodech a nutí nepřímo cestující, aby si zakupovali takové zboží přímo na palubě letadla. A to všechno má zcela jistě negativní dopady na obchody obchodníky, kteří na letištích působí a projevuje se to zvláště v regionálních letech. Je tedy nutné, abychom stanovili ve spolupráci s ICAO jednotné pokyny, jednotná pravidla pro příruční zavazadla v Evropské unii. A také pro letiště je potřeba koherentní, spravedlivý systém, s nímž se cestující seznámí a cestujícím se dostane služeb, které jim byly přislíbeny. To všechno však nestačí. Můžete udělat víc. Já bych dokonce doporučil větší rozhodnost. Děkuji, říká předsedající. Spiris Donalis, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající oblasti letecké dopravy se setkáváme s neustálými změnami, především v souvislosti s modelem nízkonákladových společností a také s režimem zdanění paliva. Ehm, otázka tedy zní, zda existují rovné podmínky v této oblasti a zda pravidlo jediného příručního zavazadla může mít negativní dopady. Stejně tak veřejná podpora, státní pomoc, která je poskytována leteckým společnostem, také narušuje hospodářskou soutěž a její podmínky. To vše vyvolalo také mezi cestujícími výrazný zmatek jaká pravidla pro ně budou platit. Samozřejmě doprava je nákladná, a letecká doprava může být nezbytná, například i pro dopravu na pracoviště. Potřebujeme jednotná pravidla, harmonizaci podmínek, které platí, a nejenom víc informací pro cestující. Děkuji, pan Taylor. Jedna minuta. Děkuji vám. Myslím, že otázka předsedy výboru pro dopravu je naprosto aktuální a vnímám frustraci, která za ní je. Máme minimálně tři zprávy, které odkazovaly na pravidla pro příruční zavazadla cestujících. Já jsem napsal tu první, která se vztahovala k ustaveným právům osob v letecké dopravě a zpráva byla přijata velkou většinou a pokud jde o příruční zavazadla, tak jsme apelovali na komisi, aby přijala opatření pro harmonizaci obchodních praktik v této oblasti, tak, aby byli cestující chráněni před nadměrnými restrikcemi a aby mohli na palubu přinést rozumný objem příručních zavazadel setkáváme se s obrovskou frustrací mezi cestujícími. Také slyším, jak říká pan komisař, že se to nechá na ruce trhu. Ale to podle mého názoru nestačí. Chci, aby komise reagovala na tři zmíněné zprávy, které žádají proaktivní přístup. Grazie, onorevole Cosa. Un minuto... Děkuji, pan Kosa. Minuta a půl. Kedves Myslím si, že v této věci se jedná o velice důležitou otázku, protože každým dnem miliony cestujících zažívají nejrůznější problémy, protože e, příruční zavazadlo je omezováno, anebo různé společnosti šíří různé informace o tom, kolik příručních zavazadel můžete vzít sebou a teprve na letišti se dozvíte, že vaše příruční zavazadlo je příliš velké nebo jich máte moc a v takových případech musíte zaplatit příliš vysoký nepřiměřený poplatek. Cestující bývají velmi často ponižováni tímto způsobem jejich práva jsou porušována a proto musíme problém co nejrychleji vyřešit. Potřebujeme opravdu komplexní řešení. Evropský parlament se tou otázkou zabýval ještě několikrát a já osobně se do vám, že je nutné mít jakousi listinu práv cestujících, abychom to vyřešili. Někteří už tady zmínili otázku cestujících hudebníků a kabelek žen. A já bych chtěl zmínit především otázku osob s postižením. Velmi často potřebují e, různé pomůcky anebo léky, které si chtějí vzít sebou a proto v jejich případě nesmí docházet k žádným omezením, protože jsou to práva evropských občanů. Děkuji a nyní spontánní řečníci. Máme několik žádostí, máme jich deset. Já dám všem slovo, ale prosím, držte se limitu jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Jednotlivé letecké společnosti eh, zavedly pravidlo jednoho příručního zavazadla. Otázkou však je, do jaké míry jsou pravidla cestujících omezována tímto pravidlem. Všeobecná práva neexistují. Není možné při nákupu letenky srovnávat pouze ceny letenek, ale je třeba zohledňovat i různá pravidla, která daná společnost prosazuje. Je velice obtížné vzájemně porovnávat postupy jednotlivých společností. Velmi často jsou vyžadovány velmi vysoké poplatky a to omezuje pravidla cestujících. Navíc eh, samozřejmě musíme zdůraznit i to, že toto představuje problémy i pro obchody na letištích. Evropský parlament již upozornil Evropskou komisi na to, že je třeba vypracovat jednotnou legislativu pro tuto oblast. Děkuji, nyní Matula doamnă președintă domnule comisar mnohokrát děkuji paní předsedkyně vážený pane komisaři evropští občané kteří pravidelně cestují v rámci evropské unie si všimli že určité letecké společnosti uplatňují nespravedlivé praktiky ve vztahu k příručním zavazadlům a mluvím o rozměrech, o hmotnosti a také o tom, co si lidé mohou vzít na palubu letadla. Já chápu bezpečnostní okolnosti, bezpečnost na palubě. Rozumím také tomu, že jsou problémy s tím, že cestující a jejich příruční zavazadla mají omezený prostor, ale myslím si, že na evropské úrovni bychom měli přijmout pravidla, která zabrání určitým společnostem, aby uplatňovali <clears throat> nekalé praktiky a nadměrné poplatky. Pokud je o rozměry příručních zavazadel, měla by platit jasná pravidla. A jsou případy, kdy lidé mají sedmikilové zavazadlo na palubu a to prostě není fér. Měli bychom přijmout opatření, aby to bylo všechno mnohem spravedlivější ve vztahu k přídočním zavazadlům a tak, abychom toho měli udělat víc, abychom respektovali práva cestujících. Nyní Lech Fries. Pan Leichtfried. Děkuji, vážený pane komisaři. Chtěl bych vám eh, sdělit dva případy, se kterými jsem se nedávno setkal. Nedávno eh, jsem eh, letěl do města Wittenberg a stalo se, že skupina cestujících na transferu přijeli velice pozdě a byl velký zmatek, ale nakonec se přece jen podařilo všechny umístit, usadit, a stejně tak jako jejich zavazadla. Později jsem letěl se stejnou společností a byla stejná situace, ovšem nebylo jim eh, dovoleno, aby si vzali sebou příruční zavazadlo nebo třeba eh, lahev s vodou eh, skoupenou ehm, na letišti. To není přípustné.

Buenos días. Vemos porque así se ha reiterado esta mañana que hay ciertas Děkuji, pane eh, komisaři. Dnes dopoledne několikrát zaznělo, že letecké společnosti zavádí nepříznivá pravidla pro cestující. Eh, chtějí eh, je tady snaha zajistit nízké ceny, letenek, ale je to matoucí a příruční zavazadla jsou tématem, kde se objevuje nejvíce žalob v Evropě. Jsou tady překážky, které často nelze vůbec překonat. Musíme vypracovat nařízení, kde budou informace naprosto jasně vymezeny, kde budou opatření a normy na evropské úrovni. Je třeba transparentnost o letenkách i o dalších opatřeních. Předměty, které si může vzít pasažér sebou do letadla, musí být jasně vytyčeny. Musíme zabránit zneužívání a cestující musí mít záruky. Děkuji. Pan Klinc. Evropská unie zdůrazňuje velmi ochranu spotřebitelů, hospodářskou soutěž a transparentnost pravidel. Tvrdí, že jí to leží na srdci, ale ve praxi je to jiné. A to především v tomto tématu, o kterém dnes diskutujeme. Všichni jsme již udělali zkušenost, že letecké společnosti mají různé definice příručního zavazadla a kolik je možné jich si vzít na palubu. Například tady máme případ paní Osilion, která byla násilím přinucena opustit letadlo, protože se bránila vedle své kabelky odevzdat eh, umělohmotnou tašku, ve které byl produkt, který si na letišti koupila. Tak to nemůže pokračovat. Potřebujeme harmonizovaná pravidla. Už jsme v poslední době ztratili mnoho důvěry našich občanů Myslí si o nás, že jsme v byrokrati a tady máme příležitost náš obrázek napravit. Prosím, udělejte, co je nutné a dejte občanům práva, která potřebují. Děkuji, pan Banian. Děkuji vám tuto otázku k ústnímu zodpovězení vád vítám, protože dnešná situace, kdy se setkáváme s neinformovanými, špatně informovanými cestujícími nebo těmi, kteří byli záměrně zvoleni, aby se dostali do konfliktu se zaměstnanci. Já jsem se do takového konfliktu nedostal ale vím, jak to probíhá. Zcela jistě potřebujeme sledovat situaci na letištích a nadměrné restrikce jsou velký problém. Souhlasím s komisí v tom, že určitá diferenciace dává prostor hospodářské soutěži, proto bych doporučil pravidla, ale ne příliš přísná. A viděl bych rozumné eh, mít minimální nějaký limit, Ehm, maximální hmotnost nebo podobně, protože ehm, máme velký rozdíl mezi lety na krátké vzdálenosti a na dlouhé vzdálenosti s tím, že v dálkovém letu můžete mít více zavazadel. Rozhodně ta pravidla musí být rozumná a nepříliš zatěžující. Děkuji, pan Mezner. Paní Meissner. Paní předsedkyně, pane komisaři, v Evropě máme nařízení o volném pohybu eh, lidí, tedy osob, zboží a služeb. To je naše heslo a proto musíme vytyčit rámcové podmínky. Ovšem v tuto chvíli tady máme netransparentnost, nedodržování práv občanů a své voli. Já jsem sama zažila různé případy. Jela jsem s jednou, nebo cestovala jsem s jednou eh, nízkonákladovou společností a Měla jsem kabelku a e, jedno příruční e, zavazadlo. Byl tam vlastně i takový rám, kterým e, bylo možné zavazadla poměřit. I jsem to personálu ukázala, ale musela jsem zaplatit poplatek já jsem eh, záměrně v celé věci pokračovala, protože mě zajímalo, co se stane, ale eh, mnozí cestující neznají svá práva, nedokáží se prosadit. Já nejsem eh, pro nadměrnou legislativu, ale tady rozumnou legislativu potřebujeme. Honorevole Kadenbach. Paní Kadenbach? Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, dnes jsme již vyslechli celou řadu příkladů, které ukazují, že potřebujeme jasná pravidla. Musí to být pravidla, eh, které budou vyhovovat praxi, protože nemá smysl mít pravidla, eh, která zadními vrátky umožní další zatížení náklady a vytvoří netransparentní situaci při nabízení letenek. Prosím, hovořte s lidmi, kteří nejezdí eh, pouze business třídou, ale v běžné třídě, kteří cestují třeba i s dětmi a potřebují více než pouze jedno příruční zavazadlo a nesedí v prvních řadách v letadle a mm, kteří nastupují později do letadla, nemohou potom eh, třeba najít prostor pro eh, zavazadla. Já jsem také zažila různé ehm, problémy. Eh, cestuji třeba z chladné země do teplé země s teplým klimatem a to způsobuje různé problémy, protože potřebuji zavazla, která mi nechtějí povolit. Musíme eh, opravdu eh, tady mít jasná pravidla. Pan Bilbao. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Je tady poměrně široká dohoda, pokud je o omezení, o kterých hovoříme. Omezuje to práva cestujících, a to především v těch leteckých společnostech, které spadají pod naše normy a způsobuje to také obchodní škody na letištích. Je třeba najít způsob, jak se vyhnout jednostrannému rozhodování leteckých společností a jednostrannému uplatňování těchto pravidel. Je důležité, abychom našli řešení. Parlament musí celý proces ulehčit. Když to uděláme včas, budeme schopni realizovat i další věci. A jedna z věcí, které bychom mohli dosáhnout, jsou jednoznačnější pravidla kontroly, aby lidé, kteří jsou postiženi těmito aerolinkami, měli jasná pravidla, abychom dokázali vysokými pokutami takovéto aerolinky odradit od těchto podvodných praktik. A já se ptám pana komisaře, myslíte si, že je dobré, abychom zahájili specifickou kampaň, aby cestující dobře znali své možnosti a svá práva? Možná na letišti, kde přistávají takové aerolinky, by měl být digitální informační pavilon, který by zvyšoval informovanost a byly by tam materiály, které by umožnily účinnější výkon kontrol. My víme, kde se to děje, známe ty oblasti, známe ty letecké společnosti, občané to vědí také. A já chci vědět, jestli je komise nakloněná takové kampani. Děkuji. Cikao? Děkuji. Pane komisaři, v posledních letech objemy cestujících na regionálních letištích vzrostly o 84% a evropská síť z 90% se stává z regionálních letišť. Úloha těchto letišť nabývá na významu v posledních deseti letech. A proto žádáme komisi, aby zavedla přísná opatření, abychom zabránili nekalým praktikám určitých leteckých společností, pokud je o příruční zavazadla a žádáme komisi, aby také navrhla nějaký kalendář pro harmonizaci komerčních praktik ve vztahu k příručním zavazadlům. Tato opatření jsou nutná na ochranu cestujících před nadměrnými omezeními, aby také cestující mohli mít sebou přiměřené množství příručních zavazadel. Pravidlo jednoho zavazadla a další omezení pro příruční zavazadla, která uplatní určité společnosti, představují porušení pravidel hospodářské soutěže. Komise měla zabývat pokutami, které uvalují z letecké společnosti, protože někdy jsou nadměrně vysoké a ohrožují spravedlivou a transparentní politiku, kterou bychom v Evropě měli mít z hlediska cenových limitů. A na závěr dostává slovo pan komisař de Gucht, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto velice zajímavou rozpravu. Počet příspěvků také jasně ukazuje, že je to citlivá otázka. Chci vám všem poděkovat za zájem o tuto věc. Chceme dál pracovat na politikách, které podpoří zájmy cestujících a také mechanismy, které vydláží cestu lepšímu uplatňování transparentnosti a příslušné legislativy. Jak už jsem říkal na úvod, Bez nás čeká přehodnocení legislativy o právech cestujících. Předloží ho komisař Kalas v první polovině roku 2013. A to právě bude příležitost pro důkladnější diskuzi o všech těch věcech, které zazněly dnes. Nicméně je podle mě velice důležité a to také vyplývá z celé řady příspěvků, abychom měli větší transparentnost a předvídatelnost, protože se někdy může stát, že člověk se dostane do obtížné situace. Chtěl bych ovšem ještě dodat, že komisař Kalas se chtěl osobně zúčastnit dnešní rozpravy, ale na poslední chvíli se změnil program na tento týden a nebylo to možné. Veškeré otázky mu předám a on se k ním jistě vrátí v rozpravě o právech cestujících. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři, a rozprava je uzavřená. Dále máme na pořadu jednání otázku k ústnímu zodpovězení pro komisi o nařízení o povinném značení původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí.